Good morning. Please take your seats. Prosím, posaďte se. Should get started because... Začneme, protože včera odpoledne jsme měli 15 bodů a a dnes ještě máme asi 20 bodů, kterými se musíme probrat tento den. Začneme tedy s bodem číslo 17. Seznam třetích zemích, jejichž občané podléhají anebo nepodléhají vizové povinnosti při přecházení vnější hranice. To je Eh, to je otázka zrušení vizové povinnosti pro občany Západního Balkánu. Téma velice citlivé. Již eh, se o tomto tématu hovořilo na plenárce ve Štrasburku minule a komise předsednictví a náš výbor této agendě věnuje velkou pozornost, tak aby vizová povinnost mohla být zrušena k lednu 2010. Spravodaj komisařka paní Tanja Fajon v posledních týdnech pracovala velice intenzivně a předložila návrh zprávy a také i tedy zorganizovala cestu do Sarajevo, aby eh, přímo na místě se seznámila, jak vypadá situace v této kontroverzní záležitosti. Takže mm, paní Fažon, jakožto zpravodajka za Libe, si vezme slovo jako první a poté si vyslechneme zástupce komise a švédského předsednictví paní Fajon. Děkuji, děkuji pane předsedo. Jak jste řekl, to je velice citlivé téma a já teď přejdu do slovinštiny. Um, chvále za besedo, drahé kolegice. Děkuji za slovo, milí kolegové zástupce komise, zástupce rady. Děkuji. A, mm, takže e, máme zde návrh zprávy po té, co jsme velice detailně prostudovali podmínky a stav věcí na západním Balkáně a prostudovali, do jaké míry jsou tyto země připraveny na e, tento odlehčený vizový styk. I Evropský parlament by měl eh, s touto agendou skončit co nejdříve. Návrh, který jste obdrželi, obdrželi je víceméně spíše kompromis, eh, na kterém jsme se dohodli a který získal podporu i všech tří stínových zpravodajů, za což jim děkuji. Mm, již jsme zažili podobnou diskuzi, když jsme včera diskutovali o vizových otázkách ve výboru AFET. Proč je tak důležité zrušit eh, vizové požadavky pro všechny země na západním Balkáně? V dnešní době je těžké si jen představit, eh, že mm, mm, třeba jako eh, je to i v mé zemi, takže i tam existuje mladá generace, která je úplně odstřihnuta od Evropské unie, nemohou cestovat. Tato mladá generace po válkách, které rozdělily jejich země, jejich rodiny, tak eh, nyní oni eh, mají spoustu informací o Evropě, o Americe přes internet a jak si mohou představit eh, svoji budoucnost v Evropské unii, pokud nemají to základní právo, jako každý občan EU, to znamená právo na volný pohyb. Dovolte, abych vám připomněla, že Eh, podle eh, programu ze Soluni, tak zde se o této perspektivě hovořilo. Před létem Evropská komise zveřejnila návrh, a to je, že Firom, Černá hora a Srbsko by měli eh, získat tuto výjimku z vizové povinnosti, to znamená, nebudou se požadovat žádná viza od ledna příštího roku, což vítám. Nicméně, chci vás upozornit na skutečnost, že v červenci když komise zveřejnila svůj návrh, tak pouze jedna země v té fázi splnila na 100% veškerá kritéria. Proč? Komise nezahrnula Bosnu a Hercegovinu a Albánii do tohoto návrh, ale nyní, jak to vypadá, ta situace se změnila. Je jiná. Po zprávách, které eh, jsme obdrželi o Černé hoře, a Albánii a Bosně Hercegovině minulý týden, tak vidíme, že i Bosna Hercegovina a Albánie splnili všechna kritéria a doufám, že komise to vezme na vědomí. Po květnu, když byla zveřejněna zpráva komise, tak komise eh, eh, zde uvedla, že i jiné země učinili velký pokrok. Především to platí pro Bosnu. Bosna nebyla zahrnuta do toho prvého kola eh, pro eh, eh, zrušení víz, což mělo velké politické dopady, protože vlastně bosňané budou trpět tímto. Já, jak jste slyšeli, pocestuji, budu cestovat do Sarajeva, abych zjistila, jaká je situace a doufám, že vám budu schopna sdělit po této cestě, že tato země plní kritéria a již teď vám mohu říci, že tam mm, udělali velký pokrok, třeba pokud jde o vydávání biometrických pasů. Důležité je, jak rychle komise zveřejní novou zprávu a jak bude schopna přehodnotit pokrok dosažený v Bosně. Nyní jsme uprostřed celého procesu a stále ještě komise může změnit svůj návrh z července. Můj apel je jednoduchý dovolme i Bosně, Hercegovině, Albánii, aby také měli možnost dohnat ty e, další tři zmíněné země. Samozřejmě za podmínky, že budou splňovat veškerá kritéria stanovená Evropskou komisí. Tady nejde o to, abychom e, jim e, dali určité úlevy. Ne, ne, mohou samozřejmě, musí samozřejmě splnit určité podmínky a eh, tím vyšleme jasný signál občanům této země, kteří budou vědět, že my apelujeme na jejich vlády, aby eh, udělali, co mají a že eh, ten výsledek bude dobrý pro všechny. Nemůžeme hm, ignorovat velice citlivé podmínky a okolnosti, které panují v Bosně a Hercegovině. A to je důvod, proč si myslím, že určitě je nezbytné, aby splnili podmínky stanovené komisí, ale také si myslím, že není třeba Eh, dále jak si umocňovat to napětí v regionu, protože tato rozhodnutí budou mít velké politické dopady a západní Balkán je regionem, který potřebuje naši pomoc a my se snažíme o stabilitu tam. Vím, že asi eh, budou zde kritici, kteří budou kritizovat můj návrh a budou říkat, eh, že snad nechci vystat dojem, že mm, všechno již bylo hm, hm, dokončeno tam, ale já si myslím, že pokud parlament eh, podpoří eh, můj návrh, a já myslím, že zde principiální podpora je, tak eh, vyšleme silný signál místním politikům v Bosně Hercegovině, že teď je to na nich, že musí se zhostit z odpovědnosti a otevřít cestu občanům eh, do Evropské unie. Já doufám, já jsem přesvědčena, že se toho zhostí. Když eh, eh, jsme v čase zjistili, že tam došlo k velkému pokroku v reformách v posledních měsících. Také je to i ta otázka Kosova. Kosovo to je jiný případ než Bosna, Hercegovina a Albánie. V návrhu se snažím ehm, vyslat takový politický signál, což neznamená, nebo to se vůbec netýká uznání Kosova. 22 států ho uznalo, pět ne. A to je důvod, proč Kosovo ještě není součástí toho procesu eh, uvolňování vizové povinnosti a ehm, podle ve smyslu eh, agendy ze Soluně. Přes veškerou tuto politickou situaci tak nemůžeme, eh, nemůžeme tedy nechat občany Kosova jen tak eh, ve vzduchu bez nějakého signálu. A proto je třeba nalézt určitou cestu, aby Evropská komise mohla zahrnout Kosovo nebo začít nějaký dialog s Kosovem, pokud jde o uvolňování vízové e, e, spolupráce bez toho, aniž bychom prejudikovali konečný stav nebo výsledek v Kosovu a mm, samozřejmě s tím, že se musí vzít do úvahy stanoviska členských států, ale měli bychom i jim ukázat, že dveře jsou otevřené. Děkuji. John, Děkujeme. A nyní poprosíme švédské předsednictví. Paní Hirstonson. God morgon, ärade ledamöter. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, jak už jsme slyšeli, je to velice důležitý návrh a rozhodnutí, ke kterému se má dospět, bude velmi důležité pro velké množství lidí. V roce 2008 prvního první vstoupila v platnost první dohoda se zeměmi západního Balkánu o uvolnění vízového styku. Potom byla vypracována jakási cestovní mapa, časový harmonogram. Tři země, Makedon, Makedonie, Srbsko a Černá hora, splňují kritéria, nebo je alespoň při nejmenším splňují téměř. Proto je důležité, aby Evropská unie dodržela to, co slíbila a zavedla osvobození od vízového od vízové povinnosti pro tyto tři země. Naším cílem je, abychom na radě 30.11. dospěli k rozhodnutí a abychom potom mohli zavést odpovození od vízové povinnosti pro tyto země od 1.1.2010. Důležité je také pozbuzovat Albánii a Bosnu a Hercegovinu k tomu, aby splnili ta kritéria, aby mohli co nejdřív také být osvobozeny od vízové povinnosti. Nyní se dostávám k časovému harmonogramu, který vysvětlím později. Pokud bychom něco důležitého změnili, Nebylo by možné zavést osvobození od vízové povinnosti od 1. 1. 2010. Evropská unie nesmí s tímto způsobem ztratit na důvěryhodnosti. Zrušení vízového styku musí být opravdu zavedeno tak, jak jsme si ho nastavili. Děkujeme, poprosíme Evropskou komisi. Paní Gogu. Dobrý den. Já už jsem prezentovala všechny hlavní myšlenky návrhu komise, už jsem to prezentovala včera. A pokud jde o politickou prezentaci místo předseda komise Baro před několika dny ve Štrásburgu rovněž nastínil tyto záležitosti, čili budu se snažit o stručnost a možná několik objasnění na základě vystoupení předsednictví i zpravodajky. Nejprve dovolte, abych poděkovala, abych poděkovala Evropskému parlamentu za podporu za podporu, kterou nám projevujete napříč politickým spektrem, to znamená našemu návrhu Evropské komise. To znamená, že jste přijali pozitivním způsobem tento proces liberalizace vízové povinnosti pro všechny země celého regionu, i když samozřejmě je zde určitá konkrétní metodologie, musíme se podívat, jakým způsobem budeme pokračovat, tam jsou ještě niance a právě proto si myslím, že to dnešní rozhodnutí mm, je zálež, bude záležet i na tom, jak budeme, obě, jak objasníme jednotlivé technické záležitosti, ostatní záležitosti, naše oddělení, jednotlivá oddělení v Evropské komisi se samozřejmě zabývá celou záležitosti. Pokud jde o hodnocení celého procesu, ráda bych ještě připomněla, je zde jedna země, která mm, je zde určitý pocit, že některé země splnily podmínky, některé nesplnily podmínky a podobně. Ovšem Evropská komise má trošku jiný pohled na celou záležitost. Pokud je o hodnocení celého procesu, to znamená té, toho programu liberalizace vízové povinnosti pro všechny balkánské země, bylo zahájeno v lednu 2008. Všechny podmínky jsou známé bylo, byla zde velice silná politická angažovanost, bylo to sloven, slovinské předsednictví, komise, která i na politické úrovni velice bojovala v tomto ohledu. Je to proces, který je strukturovaný a který představuje první etapu. Jednak jsou to země, které byly součástí tohoto procesu a museli předložit písemné informace. To znamená, že my jsme obdrželi všechny informace, které se dotýkaly reform, to znamená, všechno jsme analyzovali. To byla první etapa. A na konci roku 2008 bylo rozhodnuto, že budeme kontrolovat a ověřovat celou situaci přímo v terénu, přímo na místě. To znamená, že jednak to byla komise, ale zároveň i odborníci z jednotlivých členských států, kteří přímo v terénu opravdu ověřovali informace, které jsme měli na papíře. To znamená, že ty reformy skutečně byly implementovány, realizovány a to je nesmírně důležité. To je velice důležitá součást celého procesu. Nestačilo nám jenom mít informace v papírové formě, ale skutečně, že ty reformy opravdu účinným způsobem proběhly. To znamená, to byla ta druhá druhá etapa celého hodnotícího procesu. Samozřejmě, že poté v květnu přišla komise se zprávou, závěrečnou zprávou, no a samozřejmě poté, když jsme navrhli, navrhli liberalizaci vízové povinnosti v červenci pro tři země, to znamená Černá hora, Srbsko a Makedonie. Pro Černou horu, Srbsko, tam jsme navrhli tuto liberalizaci na základě konkrétních přesných informací. To znamená, zjistili jsme, že tyto země opravdu byly připraveny prakticky splnit veškeré podmínky, veškerá kritéria. My jsme v rámci tohoto návrhu, návrhu komise, zmínili veškeré body, které ještě musely být ověřeny. Včera už jsem se zmínila o tom, že samozřejmě my jsme obdrželi zprávy z Montenegra, eh, teda Černé hory i se Srbska a samozřejmě, že jsme se snažili a budeme se snažit, abychom v polovině října ještě zjistili, zda všechny ty ostatní otevřené otázky už byly rovněž splněny. Já se nebudu zmiňovat veškeré body, veškeré podrobnosti, protože ty jsou součástí zprávy a je to jasné. To znamená, že je to celkový hodnotící proces. U těchto dvou zemí komise po hodnocení má pocit, že do několika týdnů dojde ke splnění všech těch ostatních bodů, které jsme ještě požadovali, aby byly splněny, to znamená v červenci. U těch dvou ostatních zemích to znamená Albánie a Bosna, u kterých jsme zatím nenavrhli liberalizaci, jsme zjistili, že došlo k velikému pokroku, to znamená 1,5 za, v tom období 1,5 roku došlo k veliké synergii, došlo opravdu k velikému úsilí, k velkému pokroku v těch základních oblastech, ve všech oblastech, které jsme požadovali, reformy, které jsme od nich požadovali. Ovšem na základě hodnotícího procesu vyšlo najevo, že je zde ještě mnoho zásadních bodů, které nebyly vyřešeny. Nejde pouze o otázku pasů, ale i různé ostatní oblasti. Mám zde celý seznam záležitosti, které musí tyto země ještě splnit. Samozřejmě, že pasy, to je pouze ta nejviditelnější oblast, protože samozřejmě liberalizace vízové povinnosti v souladu se všemi postupy, které máme v současnosti, by měla vést právě k vydávání biometrických pasů. To je v souladu s tím, jak jsme to samozřejmě viděli u, u ostatních zemí, pokud jde o tyto biometrické pasy. Čili Eh, u dvou zemí u, jsme očekávali všechny tyto informace, hodnotili jsme proces u Černé hory, u Srbska a až po hodnocení jsme měli k dispozici, nebo jsme zorganizovali, zorganizujeme i misi, která na základě konkrétního programu přímo na místě zjistí, jakým způsobem byly tyto reformy realizovány, jakým způsobem byly implementovány. Místo předseda komise, pan Baro, již ve Štrasburku oznámil záměr komise opravdu velice podrobně sledovat druhou etapu celého procesu, tak abychom udělali vše proto, abychom měli konkrétní návrhy k dispozici, pokud budou splněny všechna kritéria a mělo by to snad k tomu dojít v roce 2010. Ještě jedna záležitost, já už jsem se o tom zmínila i včera. To, co navrhuje Evropský parlament, pokud jde o zrušení vízové povinnosti pro Bosnu a Albánii. Já jsem se o tom už zmínila i včera. My máme určité pochybnosti, máme určité pochybnosti z praktického i právního hlediska. Já jsem samozřejmě připravená, budete-li si to přát, abych explicitněji vysvětlila implementaci tohoto přístupu, který navrhuje Evropský parlament, který navrhujete ve vaší zprávě. Máte-li pocit, že je potřeba, abych konkrétněji vyjádřila naše výhrady, tak samozřejmě to mohu udělat. Pokud jde o Kosovo, samozřejmě Evropská komise velice jasně zmínila svůj záměr v tomto ohledu, to znamená zpracovat určitou studii, podívat se na, řekněme, konkrétní přístup, který by byl připraven na základě konkrétních podmínek této země, jejich konkrétních um, charakteristických vlastností a tak dále, tak abychom to začlenili do celkového regionálního, regionálního přístupu za, pro západní Balkán, pokud je o zrušení vízové povinnosti. Pokud jde o první etapu tohoto procesu liberalizace vízové povinnosti, ten samozřejmě začíná um, určitou smlouvami o readmisi a musíme, tento přístup musí být nesmírně vyrovnaný, nesmírně vybalancovaný, musíme mít jasné záruky, které nás ujistí v um, našem záměru přistoupit k liberalizačnímu procesu hmm zatím na unilaterální úrovni. Víme, že pokud jde o Kosovo, tak jsou připraveni v oblasti readmise přistoupit na všechny naše podmínky. Já jsem připravena odpovědět na jakékoliv dotazy, které členové vašeho výboru budou mít. Děkuji. Děkujeme. Přihlásilo se do diskuse několik kolegů. Rád bych vám připomněl to, že jde o bod číslo 17 na našem programu. Čeká nás ještě další 17 bodů, protože končíme bodem 34. Proto vás prosím, milí kolegové, opravdu, abyste nezapomínali na toto časové omezení, abyste opravdu velice stručně vystupovali ve svých příspěvcích. Poprosím vás, abyste se omezili na dvouminutové vystoupení. Poprosíme pana Buzutilo jako prvního. Prosím. A stínový, eh, stínová zpravodajka paní Kraca Bild, možná vy chcete slovo jako první. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve Musím říci, že mm, spolupráce s, mm, s, mm, se spravodajkou a se Sarah Ludfordovou byla velice užitečná a naše připomínky, tedy připomínky EPP, byly zakomponovány a především je velice důležité eh, říci, že jsme se dohodli na tom, že je třeba udělat vše, abychom urychlili proces eh, uvolnění vizové povinnosti pro všechny země regionu a že bychom měli apelovat na komisi, aby implementovala toto rozhodnutí rady co nejdříve. A eh, že ale nemůžeme udělat ústupky od kritérií. Já a vůbec naše frakce EPP, eh, my velice eh, eh, se, zajímáme o tuto otázku, protože jde o mladé lidi, kteří zažili oblehání Sarajevo a Sarajeva a všichni musí vidět tu perspektivu a ten proces musí být ale rozumný a přiměřený. Takže to je i v návrhu komise, ale nesmíme zase nějak šálit, protože třeba pozměňovací návrh 6, eh, takže když někdo se dostal z negativního seznamu na pozitivní seznam, ano, ale eh, tím se nic neděje. Stejně nebudou eh, mít možnost cestovat. Proč, Taňo, tedy eh, mm, podmínka, podmínky, kondicionalita, to je silný politický nástroj. Musí se splňovat podmínky. A já za EPP bych řekla místním orgánům, především bosenským orgánům, eh, že ano, udělali velký eh, prokrok při splňování kritérií. A proč? Musíme tedy ale ustoupit nyní a zmírnit náš tlak. Tím bychom ještě Eh, opozdili ten proces. Je třeba se podívat na eh, mm, to zdali je ten proces realistický a proto možná eh, komise by mohla vydat zprávu na jaře a otevřím, otevřeme otevřeme hranice v létě. My eh, nemůžeme skrývat, že lpíme na určitých kritériích a na určitých hodnotách. Proč? Protože mm, mm, my mm, máme velkou starost eh, o lidi z těchto zemích a já doufám, Taňo, že se dohodneme na kompromisu a jsme otevřeni dalšímu dialogu. Děkuji, paní Latford. Já jsem byla trochu eh, teď zmatená tímto příspěvkem. Já jsem eh, předkladatelkou stanoviska ve výboru AFET a já jsem moc nepochopila co eh, řekla paní Kraca byl. Já, to vypadá jako, že eh, se nějak hm, distancovala od eh, toho, na čem jsme se všichni dohodli. A včera v AFETu i většina podpořila stejnou strukturu, možná jenom ty formulace se trochu lišily. A včetně i členové za EPP, jako pan Poslt, paní Pak, eh, podpořili tu myšlenku, že by tam měly být eh, všechny, že by tam mělo být pět zemí, které by měly spadat do pole působnosti nařízení a teď se to liší, co říkáte, že jedno nařízení teď a to druhé později. A já Doufám, že samozřejmě nikdo nechce dělat ústupky z těch našich podmínek a kritérií. My nemůžeme eh, tady podkopávat záměry komise, o to nám nejde, to vůbec nechceme. A právě proto eh, struktura toho návrhu je, ano, zahrneme všechny do toho eh, právního rámce, ale implementace, realizace té výjimky pro Albánii a Bosny, Bosnu Hercegovinu, to bude podmíněno tím hodnocením, které vydá komise. A to asi neudělá se do konce roku. Mm. A, nebo pardon, to hodnocení bude do konce roku a pak se uvidí, zdali budou schopny tyto země to dohnat eh, rychleji či později. A také i my máme ten dokument eh, Evropská mm, iniciativa stability, ale to je trochu irrelevantní tady, protože eh, to eh, není názor, tento názor, který by byl směroplatný. Směroplatný je názor komise. Tady došlo k nějakému nedorozumění. Možná pokud jde o tu hvězdu. Uh, o ty hvězdičky v pozměňovacích návrzích. Hmm já jsem nepochopila mm, ani od komise, ani od rady, jaké jsou ty námitky proti návrhu, který se týká Albánie a Bosně. Možná tam jsou právní problémy nebo praktické problémy, ale já nechápu, jaké ty problémy jsou. Návrh komise de facto již byl dvoufázový, protože stanovil, že Makedonie, ta již se kvalifikovala. Očekáváme, že Srbsko-Černá hora také se bude kvalifikovat, a to do listopadu. A tedy proč? Jaká je hlavní námitka k tomu eh, třífázovému postupu nebo třífázové struktuře v nařízení? Já Eh, eh, jsem trochu překvapena návrhem předsednictvím, které eh, vlastně implikuje, že náš přístup, přístup parlamentu snad má znamenat, že Evropská unie nebude schopna realizovat ten harmonogram, to znamená první leden 2010 pro zrušení vizové povinnosti pro tyto tři země. To si myslím, že ne. To neříkáme. To mm, my, že snad my jsme zodpovědní, že se ten proces Eh, zpomalí pro ty tři země, to neakceptuju, eh, že eh, takto vlastně se je zde implicitní hrozba, že to my způsobíme. Já myslím, že my zcela souhlasíme s komisí, že nelze spolehat na to, co se píše na papíře. Ne, Tady my se snažíme apelovat tedy tímto na orgány v Bosně, Hercegovině v Albánii, kde říkáme, že, jak, že komise Eh, vydá eh, svoje hodnocení a eh, že to pro ně bude závazné, především co se týče praktické implementace a ne jenom dělat změny na papíře. A já tedy nechápu ty námitky rady a komise předsednictví. Paní Ernst, prosím. Zdá se, že máte procedurální připomínku. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že by bylo užitečné, kdyby komise nám vysvětlila, aby nám objasnila, třeba objasnila paní Latfordové, jaké jsou důsledky těch hvězdiček, právní a technické důsledky. Děkuji. Komise, chcete to objasnit, prosím, ale stručně, stručně, velice stručně. Ano, my jsme polichocedi, jakou důvěru nám dává parlament, pokud jde o naše hodnocení, máme důvěru a já potvrzuji, uděláme to s veškerou vážností a to za podpory eh, špičkových expertů členských států, kteří se zapojí do toto hodnocení. A teď k těm právním aspektům. A já se pokusím být velice stručná. Eh, po zprávě parlamentu, tak Evropský parlament navrhuje, abychom nyní přijali rozhodnutí pro pět zemí a abychom eh, odložili efektivní aplikaci tohoto režimu pro dvě, dvě země, poté jak dopadne zpráva komise. A jak víte, komise je připravena udělat tu zprávu. To není otázka, zdali komise ji udělá nebo ne. Ne, ale nicméně zpráva komise eh, musí být projednána a zároveň i ty, s těmi závěry musí souhlasit členské státy. Ten fakt, že komise skončí hodnocení a zveřejní výsledek hodnocení, tak to podle nás nemůže nahradit rozhodnu, rozhodnutí rady. Rada musí rozhodnout, anebo tedy do budoucna e, ve spolurozhodovací proceduře i parlament. A já to vysvětlím. To znamená, když komise vydá sdělení výborné hodnocení Albánie a zítra zrušíme, já nevím, k 10. lednu 2010 zrušíme vizovou povinnost pro Albánce a tak okamžitě zavřeme konzulární úřady a to má velký politický dopad přece eh, a eh, kom, to eh, komise ale ne, nespravuje konzulární záležitosti, to je v kompetenci členských států a to všechno tedy znamená jasně, že o to musí formálně rozhodnout rada a to jsme i udělali v roce 2001, když jsme tedy přijali tu proceduru hvězdiček a to se stalo i pro Rumunsko. Já to trochu opakuji. Komise tehdy předložila zprávu daleko více detailnější než ta zpráva, kterou děláme teď, ale po předložení této zprávy komise tak proběhlo, proběhla diskuze, a to diskuze velice dlouhá v radě. A po té diskuzi bylo přijato politické rozhodnutí v radě, bylo přijato nové nařízení, které vlastně potvrdilo zrušení hvězdiček. Pokud to dobře chápu, pokud dobře chápu pozici zpravodajky, tak my nemůžeme mít druhé politické rozhodnutí, protože podle nás, a já jsem to trochu i vysvětlila, jaké budou politické dopady takového oznámení zveřejněného komisí. To není na komisi, aby definovala datum zrušení, skutečného, reálného zrušení, účinného zrušení vizové povinnosti a uzavření konzulárních úřadů potažmo. Pani Ernst, dvě minuty, prosím. No dobře ty námitky komise nechápu úplně zcela, protože ty formulace, které jsou v tom návrhu paní Fajon, tak ty eh, ukazují jasné perspektivy a to přeci není o technická otázka, o které tady diskutujeme, to je hluboce politická otázka. Jde totiž o to, že v tomto regionu, v těch těchto pěti zemích, eh, tento region má jistou společnou v historii a je důležité zde právě podpořit ty společné prvky těch pěti zemí. A to musí být důležitý signál právě i vůči Kosovu a Bosně a Hercegovině. Musíme ukázat, že sice je zde práce, která musí být vykonávat, aby byli schopni dostat tomu benchmarkingu, Musíme ovšem ukázat, že věříme, že ty země jsou schopny tuto práci vykonat. Já tedy zcela nechápu ten problém komise, která ona s ním má. Přesně jsem to nepochopila. A myslím si také, že je velice důležité, abychom tam zakotvili i Kosovo a poskytli mu perspektivu. Ukázali, že máme vůli nějakým způsobem ten problém řešit, protože je to důležité pro další rozvoj této země. A pro všechny, kdo s tím mají problém, já si myslím, že je to v té formulaci, protože je tam jasně řečeno, že se to nedotýká statutu Kosova. A to je správné. Myslím si, že je i z politického hlediska důležité, není to pouze technická otázka, z politického hlediska je důležité pro tento region, pro tento prostor, jak se naznačit jakési široké řešení, které ukazuje, že jsou různé možnosti realizace. Děkuji. Děkuji, pan Bronx, dvě minuty. Pokud nebudeme požadovat vízovou povinnost, tak jak budeme kontrolovat eh, vůbec eh, vstup eh, těchto občanů na naše území EU? Protože žádné z těchto podmínek šengenských zdá se, že negarantuje tyto záležitosti, jde tam spíše o imigraci ze třetích zemí. Možná lidé, kteří přijdou bez víz, nebudou moci pracovat legálně u nás. Ovšem, já si myslím, že nebudeme moci zabránit tomu, že budou fungovat na černém trhu. Pravděpodobně dojde k narušení minimální mzdy, pravděpodobně dojde k narušení ochrany v rámci pracovního práva, pravděpodobně dojde i k vykořišťování těchto lidí právě tím způsobem, jak jsme o tom hovořili včera. Děkuji. Děkujeme. Pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že není pochyb ohledně politické důležitosti, kterou náš výbor uděluje tomuto procesu liberalizace vízové povinnosti pro všechny země, který se to dotýká. Ovšem, vyslechl jsem si to vysvětlení komise, zástupce komise, tu poslední část a zdá se mi, že není možné, aby návrh paní zpravodajky byl přijat. Myslím si, že na základě vysvětlení, které nám poskytla komise, je to velice jasné a právě proto bychom v tomto ohledu měli spoléhat na Evropskou komisi. Nejde o politickou důležitost, kterou udělujeme celému dosě celé oblasti, to s tím nemá nic společného. Já souhlasím s paní kolegyní Krasa Bels v tomto ohledu, protože zpravodajka nám říká jednu věc dobře. Tyto země budou od nynějška na pozitivním seznamu. Znamená to, že nebudou potřebovat víza, ale ve skutečnosti víza potřebovat budou. To je trošku takový orvelovský jazyk. To není ten správný signál, který bychom měli vyslat. Je to určitý určitý klam, určitý podvod, protože tvrdíme těmto lidem, jste na seznamu občanů, kteří nepotřebují víza, ale v podstatě víza potřebujete. Jaké je to řešení? Je to takové řešení chytré horákyně, které si myslím, že by se nám mohlo vymstít. Na základě jasných slov, které zazněly ze strany Evropské komise, bychom možná měli zvážit ještě jednou naši pozici a poprosil bych zpravodajku, kdyby mohla poslouchat toho, co se snažím. Možná bychom to měli ještě jednou zhodnotit a nalézt nějaký alternativní přístup. Zatím alternativní přístup nemáme, ovšem tento konkrétní přístup, který zde vidíme na stole, jak jsme si vyslechli od Evropské komise, není proveditelný. Děkujeme, pan Bons. Odstranění vízového Odstranění vízové povinnosti pro západní Balkán je důležité. Řeknu vám proč. Země jakožto Srbsko, Černá hora, Makedonie se potýkají s velkou kriminalitou, s vysokou korupcí, s organizovaným zločinem. A já mám tedy pocit, že by možná nebylo úplně správné tu vízovou povinnost odstranit, protože Poučili jsme se nějakým způsobem z toho, že vstoupilo Rumunsko a Bulharsko? Asi ne. A když jim dáme tuto perspektivu, dovedeme si představit, že by tyto země někdy vstoupily do Evropské unie, například Albánie. Já jsem naprosto proti. Řeknu vám také proč. Um, um, vlastně vůdce bo, bosenských muslimů chce zakoutvit právo šaria do ústavy a taková země by chtěla vstoupit do Evropské unie, se naprosto proti. A navíc je Bosna jakési místo, kde se skrývají islámští teroristé. A pokud tedy zavedeme tu liberalizaci vízového režimu pro tyto země, bude to opravdu dobrý krok? Myslím, že ne. Děkuji. Další řečník. Poprosil bych opravdu o stručnost maximálně dvě minuty. Aha, prosím, omlouvám se, takže paní kolegyně, děkuji, děkuji za slovo. Zdá se, že jsme některé záležitosti vynechali z naší diskuze. Hovoříme se o regionu, který je pro nás nesmírně důležitý, pro celou Evropu je nesmírně důležitý. Samozřejmě, že stabilita celého regionu je nesmírně důležitá, ale proto je zásadní, aby tyto země pokračovaly na cestě do Evropské unie, aby prováděly reformy, to je nesmírně důležité. Proto si myslím, že liberalizace vízové povinnosti je zásadním krokem. Je to politická záležitost, kterou nesmíme, na kterou nesmíme nahlížet pouze z technického hlediska, to znamená splnění nějakých kritérií. Samozřejmě, že kritéria jsou rovněž důležitá, ale nezazněla zde ještě jedna věc. Když v těchto zemích dochází k jakémukoliv napětí, pokud nám Bosna a Hercegovina vypadne se seznamu zemí, bezvízové povinnosti, tak uvnitř této země to může vést k obrovskému napětí. Mnoho občanů této země totiž eh, má srbský nebo chorvatský pas. To znamená, že tito občané budou moci opustit Bosnu bez vízové povinnosti a ostatní občané ne. To povede k obrovskému napětí. Naše politická odpovědnost v tomto ohledu je obrovská a právě proto bychom měli na pomoci tomu, aby se čím dříve všechny tyto země dostaly do situace, kde budou splňovat veškerá kritéria. Děkuji, paní Keller. Děkuji. Já jsem opravdu nepochopila tu odpověď komise, protože pokud jde o ty hvězdičky našeho, navrhova, našeho posměňovacího řešení návrhu, tam přece nejsou žádná data, žádné lhůty, je to míněno všechno podmínečně, to znamená, že opravdu nevím, jakým způsobem by se to mělo zpomalit. Naopak, ty hvězdičky zrychlují celý proces. Konkrétní otázka. Proč je Evropská komise tak proti tomuto návrhu, to znamená zahrnout všech pět balkánských zemí, protože víme, že Makedonie je v podstatě jedinou zemí na Balkáně, která splnila veškerá kritéria. Takže opravdu nechápeme, proč zde dělají rozdíl mezi Srbskem, Černou horou a poté Albánií, Bosnou, Hercegovinou. My to nechápeme. Rádi bychom si vyslechli jejich argumenty, zatím skutečně to nebylo jasně řečeno. Druhá otázka. Jaké jsou přesné, jasné výsledky tohoto návrhu komise? Bez našich pozměňovacích návrhů a paní zpravodajky, pokud jde o dopad na Kosovo. Já to opravdu nechápu, jakým způsobem to bude mít dopad na situaci kosovskou. Děkujeme. A posledním je pan Sobo. No. So, I... Pokud si nepřejete vystoupit, tak si myslím, že bychom mohli požádat paní zpravodajku. Ještě jeden kolega. Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, si beru slovo, abych vyjádřil výhradu. Zde, dejme tomu, že španělská delegace EPP nebude moci akceptovat pozměňovací návrh, který se týká Kosovo eh, v tom, jak eh, teď zní tento pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji. A teď reakce paní zpravodajky, paní Fajon. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny příspěvky, děkuji radě, komisi a všem kolegům a kolegyním. Nejprve opakuji. Ano, to je naše politická odpovědnost. Politická odpovědnost Evropské unie vyslat silný politický signál všem zemím západního Balkánu jsem velice ráda, že vidím, že v zásadě zde panuje globální dohoda v tom, že je třeba urychlit proces eh, mm, zrušení eh, eh, vizové povinnosti pro všechny země. Jsem ale trochu překvapená, když vidím, že stínová zpravodajka za EPP nesouhlasí s tím, o čem jsme diskutovali minulý týden, pokud jde o ty hvězdičky u Bosny a Albánie. K tomu musím říci, že jsme konzultovali právníky Evropského parlamentu, tedy neoficiálně, když jsme připravovali návrh a i e, jsme po nich chtěli, aby nám vyložili e, vysvětlení komise a já musím říct, že to pořád ještě nechápu, e, proč tam ty hvězdičky. Opět jsme se ptali právníků ještě formálně, že by možná bylo v souladu s tou technikou, legislativní technikou mm, Better Regulation, abychom také sem dali tyto dvě země. A k otázce kolegy. Já jsem překvapená. To není novinka, co teď tady parlament dělá. Již nebo Evropská komise nám říká, že Eh, od roku 2001 nepoužívá ty hvězdičky, když přijali tehdy návrh mm, o Rumunsku, ale udělali výjimku před třema lety, myslím, eh, eh, kdy bylo umožněno, aby tedy občané cestovali bez víz dříve a já myslím, že určitě nalezneme řešení, pokud budeme úzce spolupracovat. A já bych chtěla úzce spolupracovat, spolupracovat s experty na region, včetně experty z EPP paní Pak nebo s panem Svobodou z mé frakce. A ke Kosovu. Opět dovolte, abych zdůraznila, že ten náš pozměňovací návrh de facto znamená pouze takovou politickou iniciativu v tom smyslu, jak zapojit Kosovo do procesu uvolňování vizové povinnosti, bez toho, aniž bychom prejudikovali, jaký bude konečný stav a s tím, že budeme respektovat stanoviska různých členských zemí. Mám pocit, že v zásadě my eh, zde, eh, jako, mm, že jsme se mezi politickými frakcemi dohodli na tomto znění. Děkuji. Paní Kracabilt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Tanio. Jenom bych tomu chtěla říci, že ano, my jsme se dohodli, že je třeba na sebe vzít politickou odpovědnost za to, co se děje teď v regionu především. A v souladu s tím, co řekla kolegyně z Maďarska, stabilita. My nesmíme jim lhát, nesmíme oklamat obyvatele Bosny. Máme odpovědnost pokračovat a já bych ráda, kdybyste mě poslouchali tady my neseme velkou politickou odpovědnost, abychom eh, apelovali na bosenské orgány, aby si udělali pořádek. My jsme dveře otevřeli, vítáme vaše lidi, ale musíte absolutně splnit podmínky, to jim nesmíme skrývat. To je naše odpovědnost. Děkuji. Děkuji. Paní Latford, další poznámky ještě? Tak jak já chápu ty hvězdičky, že tam dole pouze se to vysvětluje, píše, ne, ne, aha, já teď se dívám na verzi, kterou jsme měli v AFETu, ale to znamená, že výjimka z vízové požadavky e, e, se e, pouze tedy aplikuje na držitele biometrických pasů, to je ta, ale, to, ale ta kondicionalita jako taková, ta se týká textu v preambuli, myslím, ne? Kde se stanoví, že hodnocení komise Eh, které, eh, eh, takže je možné, aby komise rozhodla o přesunutí toho státu z jednoho seznamu na druhý seznam, z jedné kategorie do druhé kategorie, takže tak já si vykládám ty vězdičky a možná paní Kracabild by nám to mohla vysvětlit na schůzce stínových zpravodajů, aby nám řekla, v čem je tedy problém. I my ve výboru AFET jsme přijali trochu jiné znění o Kosovu. Já bych ráda, abychom měli znění o Kosovu, které reflektuje situaci a které i, ukli, um, i um, e, nám umožní vystupovat pragmaticky. Komise e, e, hovořila o usnadnění vizové politiky, takže my bychom mohli říci tam něco, že se začne dialog o vízech s možností usnadnění vízové povinnosti směrem k liberalizaci vízové povinnosti. My všichni bychom se měli snažit, snažit nalézt znění a strukturu, která e, politicky a právně obstojí. Všichni souhlasíme s tím, že všichni na západním eh, Balkáně by měli mít tu šanci cestovat bez víz a teď říkám eh, pan, panu Bronsovi, že eh, my nejsme ano v Schengenu, eh, takže nás se to netýká, já myslím, že on to ví, ale měli bychom nalézt něco, na čem se všichni dohodneme, protože mm, mm, zde jde o právní strukturu a já myslím, že tady bychom mohli překonat rozdílové rozdíly, názorové rozdíly. Ještě poslední slovo. Děkuji, paní Latford. Vidím, že víceméně spolu souhlasíme. Jenom dovolte na závěr debaty, která byla velice užitečná a plodná, tak abych zdůraznila, že jsem velice ráda, že jsme se dohodli na tom, že k lednu 2010 zrušíme vizovou povinnost pro občany Makedonie, Černé hory a Srbska. Ale s tímto návrhem i my navrhujeme, aby vy jste akceptovali, že eh, dáme stejnou možnost eh, Bosně a Albánii. Za podmínky, že splní požadavky stanovené komisí. Nechceme jim dáte něco zadarmo, ne, je to na nich, aby udělali to, co mají. Skutečně je to politický signál a věřte mi, já jsem z regionu, tak já vím, jak je to důležité pro občany těchto dvou zemí a rovněž ještě ke Kosovu bych řekla, měli bychom nalézt řešení, jak tedy tuto černou díru zlikvidovat z Balkánu. Termín pro pozměňovací návrhy a hlasování ve výboru 15. Takže 27. termín pro pozměňovací návrhy 15. hlasování, takže je, eh, doufám, že do té doby sladíme všechny názory a eh, dojde k dohodě. Eh, děkuji za tu dobrou vůli, eh, dohodnout se. Děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům a přejdeme k následujícímu bodu, což je bod. Ano, komise ještě, komise, komise ještě. Skutečně, tak ale stručně, opravdu stručně, eh, lakonicky. Já bych chtěla ještě jednou zopakovat skutečnost, že to, že jsme Eh, eh, navrhli novelizaci eh, tohoto nařízení 539, mm, tak pouze pro tyto země Balkánu, tak samozřejmě to má velký politický význam, protože tím řekneme, že nám záleží na tom regionu a také, že přičítáme velký význam tomu, aby tento region zůstal soudržný. Jenom abych se vrátila k, k té diferenciaci, protože mm, to byla otázka vašeho výboru když jste se ptali o, na pokrok v Bosně. Otázka Bosny, to není propojeno s tou absencí biometrických pasů, že tam nemají. Ne, to hodnocení Bosny musí pokrývat i jiné oblasti. Je třeba se vrátit třeba k tomu eh, protidiskriminačnímu zákonu. To je také důležité. Je třeba i zhodnotit ten systém systém režimu eh, řízení hranic. To jsou specifické oblasti, které třeba prověřit v terénu, to znamená eh, eh, uspořádat tam hodnotící mise. To jsou jiné mise než v Černé hoře či jinde. To není na pár dní, to je daleko detailnější Eh, analýza, kterou musíme v Albánii a v Bosně provést. A ještě ke, k poznámce zpravodajce, to znamená ty mikrostáty, o kterých jsme mluvili včera. Dovolte, abych vám řekla, že ten kontext tady je úplně jiný. Mm, podle nás, z pohledu právního, co podle nás je problém eh, v návrhu parlamentu, je, že podle nás to finální konečné rozhodnutí a stanovit termín konkrétního zrušení vizové povinnosti, to musí eh, udělat rada na základě zprávy komise a do budoucna i se zapojením parlamentu. Ale pokud jde o ty mikrostáty, zde komise navrhla radě na konci roku 2006, eh, to jsme navrhli a my jsme e, přijali novelizaci a tyto mikrostáty se dostaly na pozitivní seznam za podmínky, že samozřejmě budou uzavřeny komunitární smlouvy o výjimce vizové povinnosti. Ale uzavření komunitárních smluv e, to není na komisi, to je vždycky na radě, aby o tom rozhodla. Já si myslím, že toto upřesnění určitě vám e, nastíní ten právní kontext je to na radě, aby rozhodovala na základě návrhu komise nebo na základě vyjednávání s těmi státy, které vedla komise. Děkuji. Uzavírám tento bod a postoupíme dál. K bodu číslo 18. Eh, předcházení kompetenčních sporů v trestním řízení a jejich řešení. Jde o to, abychom přijali návrh zprávy zpravodajky paní Renáte Weber. She is absent. Není tady. Není tady. Tak já myslím, že slovo si veme paní Pachat. Ano, já se musím omluvit a musím omluvit eh, Renáte, zpravodajku, že tady dnes není. Eh, ona má zdravotní problémy, včera večer onemocněla, musela jít do nemocnice a Eh, takže nemůže být v parlamentu, ale určitě dorazí velice záhy. Mám konkrétní eh, eh, poznámku k kompromisu 2. ALDE nesouhlasí, že ocitlivá data Eh, by měla být nakládána, eh, tedy se, eh, mm, se veškerou péčí, ano, s tím souhlasíme, ale mm, výměna těchto údajů by měla být pouze, v, pokud jde o konkrétní mm, soudní řízení, to je i v preamboli 18 a proto je absolutní zákaz, vlastně, který zde se navrhuje, to nelze podporovat, takže my budeme hlasovat proti kompromisu číslo 2, jenom pro vaši informace. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní poprosíme švédské předsednictví. Ne? Nebo ne? Nebudeme? Takže švédské předsednictví ne, nevystoupí. To znamená, že budeme hlasovat? Ano, budeme hlasovat o návrhu této zprávy. Takže prosím, abyste to všechno zkontrolovali. We're give it a try. Vyzkoušíme si karty, vyzkoušíme si hlasovací zařízení. Well, we're going to... Budeme hlasovat, budeme hlasovat o tomto textu a začínáme odstavcem číslo 5. To znamená úvodní ustanovení. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka, úvodní ustanovení pro, proti, zdrželi se. Přijato. Sedmička. Musíme to ověřit. Takže ještě jednou. Okay. Is it working? Funguje nám zařízení? Zdá se, že ne. Nyní? Nyní už to funguje, nefunguje, nefunguje. Čili co můžeme pro to udělat, aby to fungovalo? Když to nefunguje, tak co budeme dělat? Eh? Okay. How many? Takže nyní už to vidíme. Vidíme, vidíme ta čísla, funguje to? Ne, nic. Then, then we, then we're, we're going to vote and count those who couldn't vote. Tak budeme hlasovat a pak spočítáme ty, kteří nemohli hlasovat a myslím si, že jsme to dále schválili. Ještě nějaký problém? pane kolego. Vy jste chtěl hlasovat. Proti, ano, vy jste chtěl hlasovat proti. Rovněž proti a nefunguje mi hlasovací karta, takže paní Makovej také proti, to znamená dva hlasy proti. Ještě. Takže rovněž proti. Čtyři hlasy, teda navíc ještě máme proti, to znamená 19 hlasů proti, 29 pro. To znamená, že návrh je schválen. Osmička. Úvodní ustanovení. Promiňte, omlouvám se, říká pan předseda. Amendment two. Pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže návrh je přijatý. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Promiňte, zdržel se ještě někdo? Někdo se nezdržel. Přijato. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit, musíme to elektronicky ověřit. Kdo je pro? Hlasujeme o návrhu číslo 5. Kdo je pro? vote is, the vote is open. Hlasujeme nyní, končím hlasování. Jak to vypadá? Máme zde it's, One member for ALDE. Máme zde jednoho zálde, který uh, hlasuje pro a dva ne. Ne, zdá se, že. Takže je to jinak, musíme to. Musíme celé hlasování u tohoto bodu zopakovat, takže ještě jednou. Zahajuji hlasování, je to návrh číslo 5, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Musíme to. Zdá se, že EPP má o jeden hlas víc, než by měla mít. Takže je to zamítnuto. Návrh je zamítnutý. Kompromisně návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Hlasujeme nyní. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování.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 the machine, make it clear. The machine says that there is a How do we get it clear? 25 in favor, 26 against. Takže 25 pro, 26 proti. Ale zdá se, že jedno, jeden hlas ALDE a jeden hlas EPP se je navíc. Je u elektronického ověřování se nám zdá, že se máme o jeden hlas EPP navíc. Is that so? A dokonce jeden hlas ALDE Uh, je navíc. So it's been, it's been rejected. The amendment has been rejected. Tento návrh eh, byl zamítnutý. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit. So, now, the vote is open. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnutý návrh. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Zamítnuto, zdá se. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Ano, dobře, ověříme to. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijatý. Osmička. Kdo je pro? Proti. Přijato. Amendment 9. In favor. Devítka. Proti. Ověříme to. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. So, amendment 10. Desítka. Kdo je pro? Proti? Pri, ano, přijatý návrh. Jedenáctka. Takže ne jedenáctka. Proč ne? Withdrawn. Okay. Okay, amendment. 25. Kdo je pro? Proti? Přijato. Trojka, kompromisní návrh. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 12, ne. Takže ne dvanáctka. Čili třináct. Návrh třináct. Kdo je pro? Proti? Přijato. Čtrnáct. Kdo je pro? Proti. Ověříme to elektronicky. Návrh číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Zdá se, že to je zamítnutý návrh. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Šestnáctka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Sedmnáctka. Kdo je pro? Against. proti, zdrželi se. Přijato. Osmnáctka, kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme to, ověříme elektronicky. 18 Osmnáctka. pa, pak ti to řeknu. Takže hlasujeme nyní. Končím hlasování. Návrh je zamítnutý. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se, že jsme tento návrh zamítli. Ověříme to elektronicky. The vote is open on amendment 29. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto jedním hlasem. Devatenáctka. Favor. Against. Kdo je pro, kdo je proti? Zdá se, že jsme to schválili. Dvacítka. Kdo je pro? proti. Ověříme to. Dvacítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnutý. 29. Kdo je pro? Proti? Přijato. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. No a nyní budeme hlasovat o celém návrhu elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl schválený. Děkuji vám.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 you want to... Point of order, Mr. Busutil? Pan Busutil, máte procedurální připomínku? Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom vás varuji, že si budu chtít eh, vzít slovo po hlasování o návrhu 2 a 7. Děkuji těmto pozměňovacím návrhům. OK, let's proceed. Budeme pokračovat. Bod 19. Paní Keller. Opět procedurální připomínka. Ano, ano, e, pozměňovací návrhy k rozpočtu. Zde potřebuji vyjasnění e, návrhu 2 o spolupráci mezi UNHCR a Frontexem. V té poslední části návrhu, e, tak tam není úplně jasné, kdo bude mít přístup k informacím, jaké informace, ale jaké organizace, alespoň v německé verzi se říká, že agentura by měla mít přístup k relevantním informacím, ale my jsme se všichni dohodli na tom, že Frontex by měl být ten, kdo se bude podílet na činnostech UNHCR a ne naopak. Takže to je potřeba objasnit. To je první věc. A druhá věc, opět vyjasnit eh, to, co je v ústním pozměňovacím návrhu, kde se říká, že to by mělo být ad hoc, případ od případu. Já chápu, že, že to je mm, Ehm, již tedy v těch guidelines o spolupráci mezi UNHCR a Frontexem, kde se říká, že ta spolupráce bude ad hoc, case by case, ale kdo bude rozhodovat, v jakých případech, že, kdo bude rozhodovat, že zrovna v tom či onom případu UNHCR bude participovat na spolupráci, kdo rozhodne, v jakých případech. Děkuji. Chápu, už to chápu. To se týká návrhu číslo 3 pana Busutila. Mně teď říkali, že eh, pokud pozměňovací návrh 3 bude přijat, tak návrh 2 pana Tovarese, nebo pouze ta část eh, v těch eh, poznámkách, eh, pouze o té se bude hlasovat jako doplňující ústní pozměňovací návrh, se to bude považovat. Bude to doplnění k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Nyní budeme hlasovat o návrhu 3 a uvidíme podle výsledku hlasování o návrhu 3. Eh, podle toho budeme eh, hlasovat potom o návrhu 2 s doplněním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

kdo bude rozhodovat o tom, co bude ten relevantní případ, tak to budou ti zúčastnění, eh, kteří participují na konkrétní operaci, konkrétní akci ve Frontexu. Takže ti budou rozhodovat o zapojení UNHCR. A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy, o rozpočtu. Opět paní Hert po, připomínka. Myslím si, že se tady v sále příliš mnoho hovoří. Je tady takový neklid, příliš mnoho pohybu. Myslím si, že když hlasujeme, tak bychom se opravdu měli v klidu na to hlasování soustředit. Děkuji. To máte pravdu, říká pan předseda. A budeme pokračovat s hlasováním. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 3. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdržel, přijat. A nyní hlasujeme o druhé části návrhu 3. Druhá část. Pro. Ano, teď pro. Proti. Přijat. Přijata. Pan Busutil. Prosím, než budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2, tak bych chtěl říct, že EPP hodlá podpořit tento pozměňovací návrh za podmínky, že to bude doplněk k návrhu 3, tak jak jste právě oznámil, ale také i když pos, tako, poslední slova on a, a case by case basis bude nahrazeno výrazem where necessary, ne tedy případ od případu, ale tam, kde to bude nutné. Where necessary. Pan Rui Tovares. Souhlasím, ano, že to je doplnění, to je doplněk, takže tím se neruší předchozí znění, ale já bych požádal o oddělené hlasování o eh, tom pozměňovacím návrhu a o té části, o těch posledních slovech, to znamená o náhradě a eh, case by case nahradit výrazem where necessary. Souhlasíte, pane Busutile? Dobře. Tak to tak uděláme. Návrh 2. Kdo je pro? Návrh 2. Kdo je proti? Ano, to bylo takto objasněno. To znamená, bude tam ta, ten výraz where necessary. Where necessary, to jsme odsouhlasili. Hlasujeme o e, výrazu where necessary. Paní Keller, procedurální připomínka. Ano. Takže hlasujeme samostatně odděleně a pokud ta druhá část nebude přijatá, tak to bude e, končit výrazem activities. Konec, tečka. Ten odstavec bude končit slovem činnosti. Activities. Uh, Nyní hlasujeme o druhé části. Where necessary. Kdo je pro výraz where necessary? Kdo je proti? Přijato. Návrh čtyři s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh pět kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pan Bosutil. Děkuji, pane předsedo. Než budeme hlasovat o návrhu 7, bych chtěl předložit ústní pozměňovací návrh, eh, který by vložil tato slova. To znamená, po, eh, eh, po konci té závorky tam bych dal tuto větu nebo mm, ke stávajícím legislativním ustanovením a iniciativám ve členských státech. A potom by pokračoval ten odstavec. Budeme hlasovat eh, o tomto pozměňovacím návrhu, včetně ústního pozměňovacího návrhu paní, pana Busutila. Ano, pan Jakolíno. Ne, my pozitivně vidíme pozměňovací návrh, eh, který se zde navrhuje. Nám se zdá, že eh, to je správné a užitečné sem také dát. To znamená takový ten aspekt, který by se týkal zkušeností, pozitivních zkušeností v členských státech. Takže to je třeba tedy říci, že některé členské státy v minulosti získaly velké zkušenosti a tak je třeba to tady zmínit. A já musím říci, že i my tedy Eh, v Itálii máme velké zkušenosti se specializovanou justicí, která se specializovala právě eh, na eh, tedy tuto aktivitu a byli schopni tedy vlastně zpátky získat hodně z těch výnosů z praní peněz a takže si myslím, že E, my máme různé pozitivní zkušenosti a bylo by dobré tedy to zde zmínit i zmínit ty předpisy členských států. To je dobré. Děkuji. Pane předsedo, já mám otázku na kolegu pana Busutila, kdyby to znovu přečetl, abychom věděli, o čem vůbec budeme hlasovat. Můžete to přečíst pomalu, prosím? Ano, pane předsedo. Ústní návrh eh, by se vložil po těch slovech eh, za závorkou a bylo by to toto. Nebo eh, mm, legislativní ustanovení či iniciativy existující v členských státech. Děkuji, to je jasné. Ano, budeme tedy hlasovat. Také bylo dohodnuto, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska jako takovém, o celém textu. Kdo je pro? Aha, elektronicky, omlouvám se, to se bude hlasovat elektronicky teď. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Přijato. Děkujeme.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 Budeme pokračovat, děkuji. Nyní máme blok, blok smluv, o kterých jsme diskutovali včera. Smlouvy mezi evropskými společenstvími a Mauriciem, Barbadosem a svatým Krištofem Nevis, Nevisem, Bahamami a Antivou a Barbudou, takže to je o vízech. Budeme hlasovat o každé smlouvě samostatně a dvakrát. Za prvé o návrhu zprávy a potom závěrečné hlasování. Takže za první, jako první bod číslo 20 dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vizové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Elektronicky hlasujeme nyní o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bod 21 dohoda mezi ES a Barbadosem. Ne, omlouvám se. Budeme hlasovat ještě o tom prvním bodě. E, opět závěrečné hlasování. V bodě 20 ještě. Mauricius. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Now the vote is open. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Bod 22. Draft report. Návrh zprávy elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Závěrečné hlasování o stejné zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. 23. Bahamy. Návrh zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Bod 24. Antigua a Barbuda. Návrh zprávy, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A teď o té finální zprávě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobře. Nyní celý balíček byl přijat. Děkujeme. A sešeli. Ještě sešeli. Ty jsem přehlédl. Sešeli jsem přehlédl. Omlouvám se. Takže návrh zprávy nejprve. Končím hlasování. A nyní závěrečné hlasování. Končím hlasování. Děkujeme zpravodaji panu Busutilovi a děkuji vám všem za hlasování. Nyní bod 26. A my jsme zapomněli na svatý Krištof a Nevis, ne? Hlasovali. Já myslím, že jsme hlasovali o celém balíčku. Hmm, ano, Barbuda, Sešely. Point 22? A my jsme nehlasovali o bodě 22. Federace svatý Krištof Nevis. Vrátíme se ke, k bodu 22. Návrh zprávy. Hlasujeme. Končíme hlasování. Nyní konečné hlasování. Opět. Zajím hlasování. Končím hlasování. Now Teď už to bylo všechno přijato. Celý balíček dohod. A zpráva pana Bosutila. Můžeme přistoupit k bodu 26, což je společná diskuze se členy podvýboru pro lidská práva. To je výměna názorů s ředitelem agentury pro základní práva. Nejprve bych rád uvítal členy podvýboru pro lidská práva paní Hautalu, předsedkyně. Také i vítáme našeho hosta, pana Mortena Kiaremuma, který je ředitelem Agentury pro základní práva a právě s ním máme velice úzké vztahy. Navrhujeme, abychom eh, rotovali s těmi otázkami mm, členů. Někteří členové patří do obou struktur, někteří pouze do jedné. A vítáme paní Autalo, vítáme předsedkyni. A ta bude předsedat tedy této části výměny názoru, ale ještě předtím dáme slovo panu Mortenovi Kierumovi, aby stručně uvedl téma, aby se představil a aby představil agenturu pro základní práva pro ty z nás, kteří jsme noví členové výboru LIBE. A aby nám pomohl při hodnocení eh, činnosti agentury v rámci Stockholmského programu. Nejprve pan Morten Kerum. Vítejte, máte slovo jako první a poté eh, si vyslechneme paní Autala. Chairman, Vážený pane předsedo, děkuji. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, rád bych poděkoval za pozvání a možnost vystoupit na této společné rozpravě. Je pro mě velikým potěšením a ctí vystoupit před vámi v těchto raných dnech vašeho volebního období a velice se těším na spolupráci v následujících pěti letech. Evropský parlament jak jistě všichni víte, vždycky bojoval za lidská práva v Evropské unii i mimo Evropskou unii už od první společné deklarace v roce 1997 o základních právech. Došlo zde k mnohým usnesením, rezolucím, ve kterých eh, poslanci vyjádří své obavy v oblasti lidských práv, ať už je to ve vzdálených zemích, eh, nebo ať už jde o záležitosti, které se dotýkají 27 členských států. Je zde mnoho výzev, mnoho výzev nejenom mimo Eh, státy Evropské unie, ale i v Evropské unii a toto jsou i naše základní obavy, věci, kterými se zabýváme u nás v naší agentuře FRA. Samozřejmě velice stručně, nemáme dost času. Rasismus, antisemitismus, eh, xenofobie, sociální vyloučení romského etnika, to vše vidíme, že tyto záležitosti mm, Mm, narůstají, vidíme zde homofobní chování nebo mm, nevhodné chování k občanům s postižením, mm, přístup k asilové politice, asilové proceduře, zneužívání dětí a tak dále. Toto je pouze několik, několik výzev, které před námi leží. Všechny záležitosti, o které jsem se zmínil, samozřejmě, že to vše je součástí naší, naší vícelete zprávy, eh, kterou připravuje naše agentura a kterou připravíme do roku 2012. My se snažíme právě v tě, ve všech těchto oblastech reagovat, pracovat, plnit náš mandát. V mnoha oblastech Evropská unie přišla s řešeními, ať už je to prostřednictvím legislativy, zákonů, politik, finančních nástrojů a podobně. Na základě eurobarometru víme, že tři ze čtyř Evropanů si přejí, aby Evropská unie hrála důležitější roli na poli obrany a ochrany lidských základních lidských práv. Ovšem, abychom dostali těmto očekáváním účinnost reakce Evropské unii v oblasti základních lidských práv musí být ještě posílena a zlepšena. Vy jste spolurozhodovatelem, vy jste spolurozhodovatelem v oblasti rozpočtových záležitostí a právě proto budete hrát velice důležitou roli na tomto poli. Pokud jde o mandát naší agentury FRA pro základní práva, co děláme, čím se zabýváme, jsme mladou agenturou, byli jsme založeni v březnu 2007. Jsme jednou z nejmenších Evrop. Co můžeme nabídnout? Co můžeme nabídnout vám? Jsou to tři základní oblasti, tři věci na úrovni EU, jsme schopni poskytnout komparativní data v oblasti základních lidských práv. To znamená vše, co spadá do kompetenci EU. To vám naopak může pomoci hodnotit dopad různé mezery, které zatím máme ve stávající legislativě EU. Druhá záležitost máme možnost nezávislých expertních stanovisk v oblasti základních lidských práv v Evropské unii. Tím můžete identifikovat různé potřeby nebo konkrétní akce a zároveň můžeme poskytnout nástroje, tak abychom zvyšovali povědomí o základních lidských právech. Ta nejlepší právní ustanovení mají pouze maličký dopad, pokud informovanost o základních právech nebo to, jak můžete požadovat, vyžadovat svá práva, neexistuje. Právě naše agentura by mohla být katalyzátorem zvyšování povědomí v této oblasti, čili naším hlavním posláním misí je poskytovat poradenství na základě důkazů, fakt, kontaktů, informací všem členským státům v oblastech, které jsou relevantní a důležité pro evropské občany. Pokud jde o přidanou hodnotu naší agentury, snažíme se zaměřovat především na nedostatky v oblasti realizace základních lidských práv. Máme zde normativní standardy, které byly stanoveny, které jsou velice důležité, ale i přesto je zde nedostatek eh, na straně realizace těchto požadavků. A právě zde naše agentura může hrát klíčovou roli a zajistit mm, poukazování na tento nedostatek. Například pokud jde o antidiskriminační legislativu, zjistili jsme, že základní práva nemůžeme uplatňovat nebo nemůžeme um, jich dosáhnout pouze legislativou. My jsme publikovali výzkum obrovský, nebo výsledky obrovského výzkumu, který se dotýkal etnických eh, menšin, který se jmenuje EU Mindis. Eh, došlo k Um, zkoumali jsme to na základě vzorku asi 25 tisíc lidí v celé Evropské unii hm, došlo. Samozřejmě máme data o rasové diskriminaci, jiných problémech. Úplné výsledky této zprávy předložíme v Den lidských práv v prosinci tohoto roku. Vidíme na základě této zprávy, že dochází k rozsáhlému, rozsáhlé diskriminaci, viktimizaci, dokonce často nehlášené v celé Evropské unii. Jenom jeden příklad za všechny. Každý druhý romský občan už zakusil diskriminaci v posledním roce. A jedenáct případů, mm, průměrně jedenáct případů je hlášeno ročně. Vidíme, že pouze malá menšina nebo malé procento lidí, kteří jsou oběťmi diskriminace, oznamuje tyto případy relevantním úřadům, ať už je to policie nebo jiné orgány. Velice podobný obrázek vidíme i na základě naší zprávy ohledně problémů v oblasti homofobního chování v členských státech. Vidíme často, že tato, tento typ diskriminace často není nahlášen úřadům. Tato zpráva byla vypracována na základě žádosti Evropského parlamentu. EU Mindtest, jakož i zpráva o homofobii, poukazuje na šokující nízkou úroveň povědomí v této oblasti mezi příslušníky menšin, pokud je o možnosti právních nástrojů, které by je mohly chránit proti diskriminaci a proti uh, útokům. Čtyři z pěti osob vůbec eh, si nejsou vědomí toho nebo neznají žádnou mezinárodní organizaci, která by mohla poskytnout pomoc v těchto těžkých podmínkách. neobrazí se ani na policii, na žádné jiné orgány, které byly ustanoveny v tomto ohledu. To znamená, že politici na základě těchto důkazů na evropské úrovni členských států by si měli být vědomi toho, že musíme věnovat větší finanční prostředky do zvyšování povědomí, informovanosti a i jednotlivých orgánů, tak aby došlo k vyššímu povědomí o základních právech. Pokud jde o naše agenturu, v nedávné době jsme získali možnost díky švédskému předsednictví vyslovit se i k štokholskému, štokholskému programu a já vím, že dneska odpoledne budete tento štokholmský program podrobněji debatovat. Jde o budoucí rozvoj oblasti spravedlnosti, vnitra a bezpečnosti v Evropské unii. Má to samozřejmě dopad i na oblast ochrany základních lidských práv, je to propojeno a právě proto si myslím, že je pozitivní, že i komise by chtěla věnovat důraz um, dimenzi základních lidských všech evropských politikách. Stokholský program doufáme, že bude realizován na základě eh, pravidel Lisabonské smlouvy což bude znamenat, že základnická práva budou mnohem viditelnější, než tomu bylo dosud, protože právě Lisabonská smlouva poskytuje možnost právně závazné charty o základních lidských práv a naše přistoupení k úmluvě v této oblasti, pokud jde o antidiskriminační opatření, možnost přístupu k spravedlnosti, k soudnictví v oblasti vnitřních záležitostí, bezpečnosti, a podporuje zapojení Evropské unie nebo naši angažovanost v oblasti boje za práva menšin. V kontextu tohoto nového právního řádu v rámci Evropské unii bude nejenom zapotřebí, ale bude velice přirozené, abychom záležitosti týkající se základních lidských práv začlení do všech evropských politik a legislativních aktů. Právě proto vítáme tu skutečnost, že Evropský parlament u mnoha příležitostí už eh, volal potom, aby naše agentura hrála větší roli, jakmile budeme mít k dispozici relevantní legislativu na evropské úrovni. Eh, rád bych eh, ještě stručně zmínil tu skutečnost, že velice úzce spolupracujeme s jinými zúčastněnými, ostatními zúčastněnými stranami v oblasti boje za základní lidská práva. Nejsme jedinou agenturou, samozřejmě, že je zde Rada Evropy, na národní úrovni jsou to různé národní instituty pro lidská práva, relevantní vládní úřady a orgány. Budeme rovněž eh, na základě spolupráce s Eurofondem, Frontexem, SIPOLem a novým genderovým institutem. Spolupracujeme se všemi těmito instituty. Co potřebuje Evropa na závěr? Je to Evropská unie, která nebude nahlížet na ochranu základních práv jenom jako na jakési administrativní cvičení, na něco teoretického, ale na něco, co vyžaduje rozsáhlou, rozsáhlou revizi, ověřování, protože právě díky takovým agenturám, jako je naše agentura, bychom mohli dostat základnické lidská práva do všech politik eh, a Evropské unie, aby se charta základních lidských práv stala skutečným nástrojem, aby to bylo právo všech našich občanů, kteří žijí v Evropské unii. Doufám, že vaše dva výbory, dámy a pánové, budou průkopníkem na tomto poli a rád bych vás ujistil o tom, že naše agentura je připravena poskytnout vám veškeré informace, data, důkazy, tak aby základní lidská práva byly v srdci celoevropské agendy a jsem opravdu nesmírně ráda. Těším se na to, že členové vašich výborů navštíví naše agenturu eh, někdy v budoucnosti. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní poprosíme paní Hautelu. Poté už vidíme, že máme několik přihlášených do diskuse a bude následovat debata. Takže paní Bautela. Děkuji. Já jsem velice ráda, že jsme uspořádali tuto společnou diskuzi, již eh, Eh, za mé předchůdkyně paní Flotter, tak eh, jsme eh, jednali, měli jsme podobnou diskuzi a jménem podvýboru pro lidská práva já vítám váš přístup v tom smyslu, že lidská práva by měla průřezově procházet všemi iniciativami. A i já bych chtěla ale zmínit tu hranici mezi externí a vnější Eh, externím a vnějším rozměrem lidských práv. Naše kompetence eh, je ten externí prvek. A jak tedy mm, Evropská unie, unie by mohla eh, zlepšit interně stav lidských práv, aby potom byla přesvědčivější vůči třetím zemím, tam, když třeba mm, vyjednává smlouvy o spolupráci, obchodu? A také ještě bych se chtěla zeptat, myslíte si, že Existují nějaké konkrétní oblasti, které nás zneklidňují, kde eh, Evropská unie je kritizována třetími zeměmi v tom smyslu, že nesplňuje standardy lidských práv a nesplňuje vlastní závazky. A ještě hm, bych vás ráda eh, pozvala i na schůze podvýboru, když se scházíme se zástupci Rady Evropy a eh, komisařem pro lidská práva. My se s nimi sejdeme ve Štrasburku, takže bych vás chtěla pozvat na tuto diskuzi a doufám, že s vámi budeme mít úzkou spolupráci s tím, že v podstatě vaše kompetence e, jsou podobné jako kompetence našeho podvýboru. Děkuji. Někteří členové požádali o slovo. Paní Plachard, prosím. Děkuji u wel, eh, voorzitter. En dank, komst en de presentatie in Ehm, ehm, Děkuji. Říkala jste velice správně, že jsme zaznamenali pokroky při dodržování základních práv, ale rovněž jste říkal, že je třeba ještě vykonat velký kus práce při realizaci lidských práv. A proto bych se chtěl zeptat, máte pocit, že Evropská komise opravdu využívá nástroj, který má k dispozici, tak, aby zajistila to, že členské státy budou dodržovat základní lidská práva? Mám pocit, že by, by bylo možné lépe využívat um, Eh, soudní řízení kvůli porušení a nedodržení smlouvy například. Samozřejmě, že jste velice správně zmínil tu zprávu o homofobii, kterou jsme vypracovali. Já jsem se ptal komise, zda si nemyslí, že že by bylo dobré, aby taková zpráva o homofobii vznikala každý rok. Komise tento názor uvítala ale řekla, že toto rozhodnutí musíme učinit sami. Takže se ptám, jste eh, ochoten každoročně vypracovávat takovou tu zprávu? Děkuji, děkuji za stručnost, protože my se blížíme eh, ke konci dopolední schůze, to by mělo nastat ve bychom se měli rozejít na pauzu, a než zahájíme zase poté odpoledne. A e, tady vidím mm, žádosti o slovo, takže prosím, apeluji na vás, abyste se omezili na dvě minuty. Paní Kal, prosím. Jsem já jsem velice ráda, že jsem si mohla vyslechnout ředitele agentury jako e, bývalá zpravodajka pro tuto agenturu, která eh, hodně bojovala za svůj zrod. My jsme vedli dlouhou diskuzi tehdy i s Radou Evropy, takže jsem ráda, že konečně mm, se nastolila spolupráce a já jsem na tuto agenturu velice hrdá i na její činnost. A to především bych chtěla mm, mm, zde poděkovat vám osobně. Já mám ale takový trochu problém s celou tou tematikou eh, lidských práv. Jak eh, tedy se tato věc řeší v Evropské unii a v agentuře? A proto mám tento problém. Určitě to je každodenní problém. To je otázka takového dvojího metru. Máme takový pocit. Máme konkrétní případy diskriminace které se řeší s veškerou vážností. To znamená, vydávají se spáry, k to, zprávy k tomu a parlament přijímá usnesení a i mm, se mění nebo přijímá legislativa, což akceptuji, ano, měli bychom být bdělí ve všech případech diskriminace. Ale máme jiné případy diskriminace, které lze eh, v podstatě považovat za stejné, na stejné úrovni, ale ty se považují za delikátní, radši se neřeší, radši se toho nedotýkáme. A eh, já konkrétně zde zmiňuji otázku menšin. Nedávný případ, eh, to je ten zákon o eh, jazy jazyce, nebo jazykový zákon na Slovensku, který je diskriminační vůči menšinám. A to je evidentní případ pro hm, eh, tedy evidentní případ diskriminace a nic se s tím neděje. Já bych chtěla znát váš názor na toto téma, protože my máme pocit a eh, hodně lidí si myslí, že tak toto nejde. Musíme to zarazit a říci ano. Všechny případy diskriminace jsou stejně důležité a všechny budeme řešit stejně. Děkuji. Ano, ještě máme deset řečníků a máme, nemáme více než 20 minut, tak prosím, skutečně buďte struční. A už jsem uzavřel seznam. Paní Flotr. Děkuji, Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, pane řediteli, to je potěšení, že jste přišel. Vždycky to je pro nás velké potěšení eh, eh, eh, si vyslechnout vaše zprávy o činnosti v oblasti, kde skutečně i potřebujeme konkrétní a nezávislé dokumenty o porušování lidských práv, tak abychom my, zákonodárci v Evropě, mohli zlepšovat eh, standardy našich evropských politik a to potřebujeme především v oblasti azylu a imigrace mm, což je eh, důležitá součást stokholmského programu. A já jsem ráda, eh, když jsem slyšela ty návrhy na změny, které jste sdělil, a ptám se, zdali ty vaše pozměňovací návrhy, které se týkají především ochrany a solidarity, zdali také i mm, to je nějaká předzvěst nějakých vašich zpráv, které případně vyhotovíte třeba o aplikaci směrnice o návratech nebo readmisních, nebo eh, zdali vyhodnotíte důsledky readmisních smluv, protože často readmise, readmise vedou k závažnému porušení práv těch migrantů. A jak je to s aplikací dublinských dohod v EU? Často to vede k úplně bláznivým situacím, kdy, eh, eh, kdy tedy Eh, třeba eh, se odmítne azyl a eh, ty osoby se nemohou vrátit do své země. To jsou velice dramatické situace, to jsou osobní dramata, která zažíváme zde v Evropě a já si myslím, že to by si zasloužilo důkladnou zprávu vaší agentury a já bych rád, zdali nám můžete poskytnout v tomto dobrou zprávu, že takové budou. Děkuji. Paní Stanovka. Děkuji pane předsedo. Já budu pokračovat eh, a eh, naváži Kingu Gál, eh, trochu ale z jiného pohledu, pokud jde o ehm, ty externí problémy lidských práv vně EU a uvnitř EU. Když si porovnáme třeba zprávy o lidských právech za předchozí období, kdy se hovoří o třetích zemích, hm, tak tam eh, to specifikujeme podle zemí. Ale když máme zprávy, které se týkají stavu lidských práv v EU, třeba zpráva Libe zde byla eh, eh, kolegy Katáni, tak tam my nechceme zmiňovat a poukazovat na konkrétní členské státy. Říkáme, že e, asi jinak parlament by to neodhlasoval. A to je problém. A pane Kierume, já bych chtěla navázat eh, na tuto diskuzi, jak to překonat. Ehm, já bych eh, chtěla využít eh, možnost peticí v Evropském parlamentu. Vy si pamatujete, že to není ve vaší kompetenci toto řešit, ale možná třeba v Dubnu my jsme přijali zprávu o peticích, které byly předloženy v minulém roce a část eh, těch petic se týká právě porušování lidských práv. A možná vaše agentura by mohla je zanalizovat a vydat expertní stanovisko k ním. Vyhodnotit je. Děkuji. Děkuji, pan Moraes. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že paní Stanoka a paní Gál eh, zmínili to téma kdy vy přijímáte rozhodnutí, kdy vydáváte stanovisko a my konstantně o tom mluvíme na plénu. Já vám nezávidím <laughs> tu, tuto otázku členských států, ale na začátku prezentace vy jste řekl, že máme antidiskriminační legislativu v oblasti eh, zaměstnanosti například z roku 2000 a každý členský stát již měl toto implementovat, ale hm, i dokonce by měli mít eh, praktické kodexy, to znamená doporučení, tak aby eh, ta diskriminace byla průřezová, všemi politikami procházela, ale že eh, členské státy se nedostaly do té druhé fáze, mm, protože máme zde různé orgány, policejní orgány a tak dále. Eh, a členské státy sice řekly komise, komisi, že implementují antidiskriminační eh, legislativu, ale jak vy řešíte ten deficit s implementací, s reálnou aplikací? Já vím, že vy jste mladá agentura, že to je těžký úkol, ale kam až můžete jít v tomto? a nakonec komise má v ruce tu možnost podávání žalob na státy, ale ono to někdy nefunguje. Některé státy se hájí subsidiaritou, tak aby se vyhnuli aplikaci té protidiskriminační legislativy. To je snadná otázka, ale jak vidíte, že by mohla do toho se zapojit vaše agentura do řešení problému? Van Heck. Děkujeme, pan Van Heck. Yes. When? Mr. Kleisten voorzitter. Eh, meneer Van Ecken is mijn collega in een, in een andere commissie, denk ik. Um... Děkuji, pane předsedo. Pan ředitel je nyní mezi námi, já proto bych chtěla využít té příležitosti a nastolit několik poznámek o způsobu, jakým eh, vznikají tyto výroční zprávy agentury pro základní práva. Já to sleduji již několik let, právě ten způsob, jak ty zprávy vznikají. A proto si kladu otázku, zda by nebylo lepší pojmy jakožto rasismu a diskriminaci definovat užším způsobem, protože v té poslední zprávě vidím pod kapitolou rasismus a diskriminace případy, které v některých například takové příklad, že některé členské země zakazují šátky, muslimské šátky na hlavě, či jakýkoliv způsob pokrytí, pokrývky hlavy. To jsou podle mého názoru případy, které nemají nic dočinění s rasismem, ale v této výroční zprávě vzniká dojem, že máme velký problém s rasismem a s diskriminací právě tímto způsobem, a přitom tomu tak vlastně vždy není. Proto bych chtěl na vás apelovat, abyste zacházeli s podobnými případy obezřetněji, aby nevznikal dojem, že se všechno jaksi hází do stejného pytle a ze všeho se dělají právě případy diskriminace a rasismu. Děkujeme, další kolega. Děkuji, pane předsedo. Paní Kinga Gál se již o tom zmínila a já e, musím také zdůraznit, že i v Rumunsku velice nám leží na srdci, že extrémisté v Rumunsku také, mm, tedy původu e, ze Slovenska, takže také i mm, mm, také jsou, se chovají podobně. Někteří kolegové eh, toto zmínili. Já mám jenom otázku. Tak já bych chtěl vědět, eh, jak to je s těmi starými a mladými členskými státy, když hovoří o porušování eh, lidských práv, když jde o zákony, které mají chránit etnika a Romy a bránit diskriminaci. Takže mm, můžeme k tomu mít nějaký společný přístup a vy možná budete psát dlouhé zprávy o stavu lidských práv a jak tedy eh, to eh, může skutečně pomoci lepšímu stavu lidských práv i uvnitř EU, protože my již v předchozím volebním období, my jsme eh, se mm, tedy zaobírali touto myšlenkou, ale bohužel nám v tom bylo zabráněno, protože kvůli tedy těm dvou velkým frakcím, které to nedovolili. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem členem LIBE i eh, výboru pro lidská práva, takže jsem velice rád, že zde mohou být dvě poznámky a jedna otázka. Pane řediteli, vy jste se zmínil o různých agenturách, evropských agenturách, se kterými spolupracujete, a mě tam chybí Dublinská nadace pro zlepšení pracovních podmínek a rád bych obrátil vaši pozornost k velikému rozsáhlému průzkumu, které vedla tato nadace spolupráce mezi místními úřady a různými komunitami migrantů v různých městech Evropy, v západní Evropě, v východní Evropě včetně mého města, proto jsem obeznámen s tímto velice zajímavým průzkumem. A druhá záležitost se týká lidských práv samotných, ovšem vně Evropské unie. No to je otázka Běloruska. To je náš nejbližší soused, země, která, kterou jsme pozvali do východního partnerství, ale je to jedna z posledních evropských zemí, ve které lidská práva nejsou respektována, kde dochází k zatýkání občanů za různé občanské aktivity. Tito lidé Amnesty International oficiálně uznala za vězně svědomí a já myslím, že i to by mělo být součástí vaší práce a poprosil bych o komentář. Děkuji. Thank you. Mrs. Jaroka. Paní Jaroka. Děkuji, vážený pane předsedo. Ráda bych poblahopřála eh, k vašemu vystoupení. Především pokud je o podmínky rómského etnika, myslím si, že to je velice důležité, velice dobrý signál, důležité informace. Otázka vyplývá z otázky pana Moreše velice mě zarazilo, že pokud jde o implementaci této směrnice, z posledních průzkumů vidíme, že dochází k opravdu rozsáhlé segregaci v, ve většině postkomunistických zemí v Evropě. Proto bych se ráda zeptala, Přesně jak už to položil pan Moreš, jaké zdroje máme, jak můžeme bojovat proti těmto nešvarům, protože samozřejmě vidíme, že dochází k zásadnímu porušování lidských práv u nás v Evropské unii. Musíme něco udělat. A druhá věc, pokud je o ekonomickou hospodářskou krizi, jak by mohla vaše instituce nebo jakým způsobem se dívá na možnost dopadu této krize na narůstající napětí mezi jednotlivými etniky a jednotlivými skupinami společnosti. Děkuji. Děkujeme. Pan Tokeš. Já, já bych chtěl poděkovat, eh, hm, poděkovat vám za činnost, stejně jako paní Kinga Gall, protože podle nás to je velice důležitá agentura. Já jsem názoru, že jak i eh, řekla paní Hautela, my velice často eh, řešíme problémy třetích zemí daleko více než naše vlastní problémy. My hm, často zapomínáme na lidská práva, na jazyková práva, práva menšin uvnitř Evropské unie. Velice často eh, spíše mm, zde aplikujeme dvojí metr, protože my zde v Evropském parlamentu třeba eh, hovoříme, eh, nebo nehovoříme tedy o eh, Maďarech v Rumunsku či Rumunech v Maďarsku a my je nazýváme často handivě. Já si myslím, že mm, práva menšin jsou významná, třeba práva Maďarů, kteří žijí na Slovensku a v Rumunsku, i, kteří během tedy mší v církvi, v, pardon, v kostelích, kterých nemohou poslouchat mše ve vlastním jazyce, v mateřštině a proto potřebujeme eh, evropského ombudsmana, který bude chránit práva menšin. My mm, eh, potřebujeme podobnou pozici a Evropská mm, komise. Já se omlouvám. Já jsem nebyla na začátku této nesmírně důležité zajímavé diskuse, byla jsem v jiném výboru. Ráda bych se zeptala, zda ta krize v oblasti lidských práv v Maďarsku, kterou pozorujeme poslední tři roky, zda je to na programu vaší agentury. Jistě víte, že v roce 2006, na podzim roku 2006, došlo k obrovským policejním brutálním zásahům. Mnoho lidí bylo postřeleno, mnoho nepodložených trestních řízení zadržení, uvěznění lidí a tak dále. V podstatě strana Fidesz, která organizovala v tom období takové združení. Mm, my zde máme paní Kingu Gal, která je zástupcem Fidesz. Určitě by vám mohla poskytnout veškeré informace o, této mas, o tom masivním porušování lidských práv. To by bylo pouze začátek, ta demonstrace, ovšem za poslední tři roky občanská práva v Maďarsku jsou porušována zásadním způsobem, masovým způsobem. Toto je záležitost, o které, se, o které hovoří ombudsman v Maďarsku. Bylo tam, byly tam desítky soudních rozhodnutí, nezávislá rada se zabývala stížnostmi proti policejnímu zásahu. Myslím si, že vaše agentura by nebyla důvěryhodnou agenturou, pokud pouze přimouříte oči a nebudete se dívat na skutečná rozsáhlá porušování lidských práv v jednom z členských Evropské unie. A je mi skutečně sem, je mi hamba, že maďarská vláda, která v té době byla, ukormidla, nařídila nařídila, nařídila tento policejní zásah a je mi nesmírně líto, že tato žena, která je představitko Fidešu, je místo předsedkyní výboru Libe a volám potom, aby všichni občané Evropy se proti tomu postavili a aby proti tomu protestovali. Děkuji. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiamas agentūros. Slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane generální řediteli, Vítám vás v našem výboru a ráda bych poděkovala za možnost vyslechnout si vaše slova. Jsem nesmírně ráda, že mám tuto příležitost, protože je to v podstatě poprvé eh, v rámci mého volebního období. Pokud je o hospodářskou krizi, jak víme, tam měla obrovský dopad na mnoho evropských zemí, zemí Evropské unie. Ráda bych se zeptala, zda jste provedli nějakou analýzu toho, jak jaký má dopad tato krize na stav lidských práv a jaké jsou rozdíly v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ve vaší zprávě jste se rovněž zmínili o tom, že je nedostatečná informovanost o tom, na které instituce by se občané mohli obrátit v případě porušování lidských práv. Zmínil jste se o tom, že dokonce čtyři z pěti dotázaných si není vědomo existence těchto institucí. Jaký je váš názor na to, jak zvýšit povědomí mezi našimi občany, jak je informovat, dochází k utrpení a lidé dokonce ani nevědí, na koho se obrátit. Děkujeme a nyní poprosíme pana Jeroma o poslední připomínky, o jeho komentář. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, máme aspoň tak půl hodinky? Pouze, pouze pár minut, bohužel, protože tlumočníci mají omezený čas, dobře, poprosím vás, abyste byli schovývaví, nebudu schopen odpovědět na všechny otázky, pokusím se je trošku propojit. Bylo zde mnoho otázek spojených s vztahy mezi interní, externí dimenzí práce v Evropské, unie v této oblasti. Já samozřejmě velice jasně chci říci, že náš mandát eh, není mandátem mimo Evropskou unii. My samozřejmě nemáme žádný mandát v tomto hledu. Náš mandát se dotýká pouze Evropské 27. Paní Hautele už se o tom zmínila. Samozřejmě, že je zde velice úzké propojení toho, jak jsou na tom jednotlivé členské státy Evropské unie, jakým způsobem se to odráží poté i vně Evropské unie. Pokud jde o vaše konkrétní dotazy, Jedna z oblastí, ve které Evropská unie i členské státy mohou nabídnout hodně externě, ale kdybychom mohli ještě naši práci zlepšit, je to, že my sami přiznáváme, že máme problémy. Podíváme-li se na ostatní jiné regiony ve světě, tak vidíme, že je velice málo takového uznání těchto problémů a zároveň musíme samozřejmě reagovat na různých úrovních, nebo reagujeme na různých úrovních. Máme národní orgány, úřady, které se zabývají základními právy a poté máme ještě i celoevropskou úroveň, to znamená naše agentura pro základní lidská práva, Rada Evropy a tak dále. To znamená, že máme mechanismus k dispozici, který umožňuje Evropské unii být skutečně průkopníkem v globálním kontextu na tomto poli a to je věc, kterou můžeme využít, je to pozitivní věc, já doufám, že to všichni využívají i tento velice silný prvek těchto eh, možností, které EU má. Další skupina otázek se zaměřila na realizaci nebo na ten implementační deficit, na nedostatky. To znamená, že máme mm, rozsáhlou legislativu, samozřejmě, že jsou zde ještě určité mezery. A to je právě oblast, ve které vystupujeme jakožto jedinečná instituce. Poprvé máme mandát, který nám umožňuje hloubkovým způsobem se podívat na celou situaci. Proč dochází ještě pořád k rasismu, k xenofobii, islamofobii, diskriminaci romského etnika? Vždyť přece to je téma, o kterém diskutujeme po mnoho desetiletí. Můžeme to nějakým způsobem ještě prohloubit. Vytvořili jsme si různé instituty, instituce, jakým způsobem bychom je mohli využít co možná nejlépe. EU mites to je ten průzkum, který jasně prokázal, že oběti se neobrací na naše instituce, které jsme ustavili, které máme k dispozici. Vždyť to je obrovská, obrovský problém. To je obava, kterou všichni máme. To jsou informace, které bychom měli zpracovat a nějakým způsobem dospět k pokroku. Přece nemůžeme tyto informace pouze přijmout, ale musíme reagovat, musíme kontaktovat různé sítě národních orgánů, Institutu pro lidská práva, informovat je o této problematice. Doufáme, že budeme spolu, proto spolupracujeme se SIPOLem, chceme spolupracovat s policejními orgány. To znamená otázka zní, jakým způsobem minimalizovat překážky, které zde máme nejenom pro etnické menšiny, ale rovněž pro oběti diskriminace, řekněme, kvůli eh, sexuální orientaci a na základě jiných faktorů. A právě proto my doufáme, doufáme, že nám to umožní hlubší pohled na možnost využití všech mechanismů a nástrojů, které máme k dispozici, nejenom já, ale i, ale i ostatní hráči. Pokud jde o metodologii, samozřejmě to je spojeno i s prováděním jednotlivých průzkumů. My doufáme, že členské státy budou rovněž provádět tuto část tohoto domácího úkolu, protože my samozřejmě je zde mnoho oblastí, které ještě neznáme, jsou zde, je zde mnoho legislativy, která je spíše tak mm, založená na nějakých pocitech nebo na našem vnímání toho, že jsou zde problémy, ovšem legislativa by měla být solidnější, měla by opravdu umožnit a pomáhat mm, v rozhodovacích procesech. Třetí záležitost u menšin. My samozřejmě neděláme žádný rozdíl mezi důvody diskriminace. Pokud jde o nějaké národní menšiny a jejich diskriminaci, my se zabýváme i touto problematikou jistě. <clears throat> Není tajemstvím, že parlament nám zadal úkol vytvořit právě takovou zprávu o menšinách, národních menšinách. To je jedna z otázek, kterými se budeme zabývat. Pokud dojde k přijetí Lisabonské smlouvy, dojde k silnějšímu propojení mezi ochranou menšin a ochranou základních lidských práv. A to by mohlo poskytnout další, ještě mnohem pevnější platformu pro naši agenturu. Čtvrtá oblast, a tam už bych ukončil můj příspěvek, bylo zde mnoho otázek spojených s dopadem hospodářské krize. My jsme si vytvořili takovou pracovní skupinu, které, kterou jsme nazvali Radar, aby proskoumala, vyskoumala na měsíčním základě veškeré informace situace, podívala se na dopad hospodářské krize v různých parametrech, v různých oblastech. Zdá se, že je to mnohem komplikovanější cvičení, než jsme předpokládali, ovšem získali jsme na základě toho důležité informace, zlepšujeme metodologické postupy, spolupracujeme s Frontextem na tomto poli, protože Frontex, jak víte, má rovněž různé mechanismy, které umožňují Frontextu aktuální informace v tomto ohledu. A první nebo jedna věc, která představuje velikou, veliký problém s ohledem na dopad hospodářské krize. Mnoho těch, kteří kteří, lidi, kteří přišli o svá místa jako první pracovní místa, to byli především migrující pracovníci. Pouze malá skupina těchto lidí se ale vrátila do svých domovských zemí. Většina těchto lidí znamená, že zůstala, zůstala pracovat někde na černo, dostala se do černé ekonomiky. My tomu často v Evropské unii hovoříme téměř eh, vykořišťování, téměř mm, opravdu otrokářský způsob zneužívání těchto lidí. Pro naši agenturu je nesmírně obtížné proniknout eh, k těmto informacím, zjistit, jak to vypadá přímo na místě, ale snažíme se i o to, abychom i na tomto poli mohli fungovat, i na tomto poli zasáhnout, ale to je pouze jeden z prvků, o kterých jsem se chtěl zmínit. Myslím, už, už vidím, vidím, vidím se, cítím určit, určitý neklid po své pravici. Pravděpodobně už nemáme čas, proto bych ukončil můj příspěvek a ještě jednou bych rád řekl, že se těším na naši spolupráci s vaším váženým výborem a na náš dialog. Jménem obou výborů, říká paní předsedající, bych vám ráda poděkovala, vážený pane řediteli, za skvělou prezentaci. Samozřejmě, že to, že vůbec eh, vaše agentura existuje, to je průkopnické dílo celosvětového formátu, proto bych vám ráda poblahopřála, poděkovala za oba naše výbory, které se zúčastnily naší pre, vaší prezentace. ještě jedna informace. V 15.00 se oba výbory hm, sejdou ve svých eh, pracovních sálech. Děkuji vám, děkuji i panu předsedajícímu za spolupráci.